Eh, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Že budeme pokračovat v hlasování. Další zpráva je zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Tak si to ověříme. U pozměňovacího návrhu 10. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování zamítnuto. Paní Omen Reuten si přeje promluvit. Ano, pane předsedo. Dospěla jsem k dohodě se stínovými zpravodaji u ústního pozměňovací návrhu k odstavci 18, což znamená, že pozměňovací návrh 26 a 18 paní Ford budou staženy a proto chci říct v naší skupině, aby hlasovali pro pozměňovací návrh 29 k tomuto odstavci 8. 29 tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Bylo to zamítnuto, je to tak. tak takže si ověřujeme hlasování u pozměňovací návrhu 12. Pérez Končím hlasování. Zamítnuto. A není 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Poznací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 26 byl stažen. A není ústní pozměňovací návrh. K odstavci 18. Paní Omen Reuten. Ústní pozměňovací návrh doplnit v odstavci 18. Přečtu to. Je znepokojena nedostatečným pokrokem v těchto vyšetřováních a poznamenává, že nedávné zadržení novinářů, jako je Nedim Schener a Ahmed Sik, mohou vést ke ztrátě důvěrhodnosti těchto opatření a bylo by naopak potřeba posílit demokracii. Jsou námitky vůči tomuto ústnímu pozměnacímu, takže hlasujeme o odstavci 18, tak jak byl pozměněn. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 37, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 27, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 13, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme si to u třináctky. Končím hlasování. Schváleno. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se hlasování. Ověříme si to. Zahajuji hlasování o návrhu 28. Končím hlasování. Schváleno. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Chcete si ověřit trojku? Tak dobře. Hlasujeme o pozici návrhu 3. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Schváleno, jak jsem řekl. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 40. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto odstavec 40 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Schváleno. Ve druhé části, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Také schváleno. 32. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 33 elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 38. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 34. Opět jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se hlasování. Zamítnuto. Takže dnes mám štěstí, takže si to ověříme. Pozměňovací návrh 5. Je to jediný šťastný den v roce, říká pan předseda. Hlasování bylo ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování zamítnuto. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Ověříme si to u osmnáctky. Končím hlasování. Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 25. Tedy pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Eh, takže ověřujeme si to u 19. Elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 19. Končím hlasování. Dobře, asi je tu problém s technickým zařízením. Můžeme prověřit zařízení? Je to zamítnuto tedy. Takže 25. Takže pozměňovací na 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? I to si uvěřujeme, hlasujeme o návrhu 25. Končím hlasování. Schváleno. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 20. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to u šestky. Končím hlasování. Schváleno. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Takže ještě si ověříme pozměnce návrh 9. Končím hlasování. to. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno, blahopřejeme zpravodaji. Další zpráva. Evropský integrační proces v případě Černé hory. Kdo je pro? Jednička, kdo je proti? Držel se schváleno. Tak si to ověříme u pozměnce návrhu 1. Končím hlasování. Schváleno.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 Zpráva paní Jaroky, pozměňovací návrh 1, hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 3. Jmenovitě Zahalní hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 36. Opět jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 40 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 41. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Stavec 50. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 98, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 100 hlas, hlasování jmenovité, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 102, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování bylo ukončeno. Schváleno. Závěrečné hlasování opět jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Blahopřejeme za dobrou práci paní Jaroce. Závěrečné hlasování pro dnešní den. Zpráva pana Langeho. Průmyslová politika pro éru globalizace. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Ověříme si tu dvojky. Končí hlasování. Schváleno. Tři a čtyři dohromady. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Odstavec 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. Odstavec 51 po částech první část, jde pro, proti, schváleno, druhá část, jde pro, jde proti, zdržel se, schváleno, odstavec 54, po částech první část, jde pro, jde proti, zdržel se, schváleno, druhá část, jde pro, jde proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 59, kde pro, Poznamenací návrh 5 kostavci 59 je pro, kde proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 64 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kde proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde je pro, kde proti, zdržel se schváleno. Odstavec 75, kde pro, kde proti, zdržel se. Ověříme si to ještě.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 Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Poznací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 108 ve dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme s tou sedmičky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Původní ustanovení F ve dvou částech. První část, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Závěrečné hlasování, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Takže dobrá práce, panela.